pánové, můžeme začít pracovat. Bude toho hodně, máme spoustu hlasování. Děkuji, že jste přišli včas. Myslím, že můžeme začít. Než začneme hlasovat, tak bych vás chtěla informovat, že bohužel pan Omarže tady dnes eh, nemůže být. A, a proto bod 16 na pořadu jednání musíme odložit na nějaké příští zasedání. Takže to je jen pro vaši informaci a asi je to důležité pro zástupce Evropské komise, pokud tady jsou nebo ještě nejsou. Stanovisko eh, pan Omarže předloží na jednom z prosincových zasedání. Takže bod 16 dnes z programu vyřazujeme. A teď tedy můžeme začít hlasovat. První hlasování se týká mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu. Je to jeden z legislativních textů, za který zodpovídáme. Naším zpravodajem je pan van Miltenburg, který předložil návrh zprávy 15. října. Bylo 119 pozměňovacích návrhů, 11 kompromisních návrhů se podařilo dojednat mezi jednotlivými skupinami. Máme stanoviska výboru Envy který tady také předložil své náměty. A ještě než začneme hlasovat, tak dám slovo zpravodajovi. A potom skupina EPP mě informovala, že jejich stínový zpravodaj by také chtěl vystoupit. Takže pan van Miltenburg má slovo. Velice stručně. Nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za velice konstruktivní přístup. Doufám, že EPP nakonec bude hlasovat pro tuto zprávu my jsme diskutovali o tom, zda ten mechanismus bude dobrovolný nebo ne, uvidíme, jak to dopadne, ale chtěl bych poděkovat také všem útvarům parlamentu, sekretariátu, právní službě, eh, poradcům, všem, kteří pracovali na tomto poměrně složitém tématu. Děkuji a Doufám, že eh, kolega z EPP bude tak konstruktivní, jako byla EPP na prvním jednání stínových zpravodajů. Pan Zeller má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A ještě jednou srdečné díky na adresu pana Van Mittenburga a ostatních, eh, kteří spolupracovali. A děkuji za velice živé výměny názorů ohledně tohoto nařízení. Ostatně v jednom bodě, a pan, pan Miltenburg o tom hovořil, jsme nedosáhli schody. Jak víte, od začátku moje aktivita zde v parlamentu byla taková, že jsem byl velice proto, abychom silně podpořili jaksi mezistátní přeshraniční spolupráci z hlediska soudržnosti a aby zvláště ty přihraniční regiony spolupracovaly přes existenci těch státních hranic. Ovšem problém není v těch hranicích, ale spíše v různých právních systémech v těch jednotlivých členských státech. A pro, ty, pro tu přeshraniční spolupráci to není tudíž jednoduché prosazovat společné záměry. Z tohoto důvodu ta přezraniční spolupráce je nutná a prokazuje také úspěchy. Včera jsme si vyslechli, že již existuje eh, nástroj pro eh, spolupráci. Bylo už eh, založeno prakticky 58 takovýchto spoluprácí, takže mm, samozřejmě to nemůžeme vynucovat a proto je nutné si vyslechnout všechny ty důležité osobnosti, které se angažují z hlediska této přeshraniční spolupráce. Není například přijatelné, aby povolování například těch autobusových linií u dvou sousedních států eh, narážely eh, například eh, na překážky a trvalo to pět let než toto povolení je uděleno, to neodpovídá evropskému duchu. Proto jsem byl eh, velice rád, že roku 2014 lucemburské předsednictví odstartovalo tento záměr, eh, který by měl zjednodušit přeshraniční spolupráci přes všechny ty administrativní překážky. Je zde snaha tedy zblížit ty právní systémy a a postupovat tak, aby tyto regiony si mohly zvolit formu spolupráce. Existuje, existují dopise z různých zastupitelstev a ze, z měst, které se mm, obávají eh, jaksi nadřazenosti státu, svrchovanosti státu. To je zbytečné, protože nikdo nechce na tom tvrdohlavě trvat v této oblasti. Tady Jde o to, aby evropská spolupráce byla i nadále v budoucnosti podporována. Pokud toto nařízení stanovuje dobrovolnost z hlediska této spolupráce, tak se bohužel obávám toho, že tady budou vznikat různá neporozumění eh, a různé snahy se odklánět také z hlediska těch našich hlavních měst, která se budou spíše snažit jak si bránit této spolupráci. Proto bych chtěl podporovat silnější závaznost těchto nástrojů v tom smyslu, aby svrchovanost států nebyla mm, vlastně spochybňována, ale zároveň aby eh, ty přihraniční regiony mohly rychleji spolupracovat a používat lepší eh, formy spolupráce, což je nezbytné. Proto jsem se připojil ke všem těm pozměňovacím návrhům a eh, kompromisům, kde se nezdůrazňuje dobrovolnost. A budu hlasovat dokonce proti tomu a myslím si, že mnoho kolegů je stejného názoru. Děkuji. Thank you, Mr. Zeller. Děkuji, pane Celere. To byla výjimka, protože nebudeme znovu otevírat diskusy, alespoň ne dnes. Teď budeme hlasovat a budeme se soustředit na hlasovací seznam. Dovolte, abych byla dnes trochu pomalejší, protože to jsou komplikovaná témata. Nechci to uspěchat, máme čas a necháme si tedy na hlasování dost času. EPP. Je vás tady 13. Jako obvykle jste všichni aktivní, ale jenom 12 může hlasovat, jenom 12 za EPP. He's Mr. Albrecht will be like... Pan Olbricht bude v roli pozorovatele. Dobře, děkujeme. Děkujeme za to. To je také důležitá úloha. Tak, můžeme tedy začít. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dovolte, abych to ověřila, abychom si vyjasnili situaci v sále. Takže elektronické hlasování o kompromisu 5 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Děkuji. 18 pro, 11 proti. Kompromis 5 je tedy schválen. A teď návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete ověřit? 67. Ověříme tedy elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. šedesát devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 70. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 72 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 8 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 9 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat en blok. O, o, kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme. Jedná se o hlasování a blok elektronické zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 82. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Vy jste viděli, že zamítnuto? Dobře, ověříme. Možná jsem se zmírala 82 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, děkuji. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 a 96 najednou pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 100 a 14 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103. Ne, tak to bylo společně 102 a 103, omlouvám se. Můžeme opakovat hlasování 102 a 100, 103 dohromady.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 zdrželi se, přijato. Teď čtyři návrhy dohromady 24, 25, 26, 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď dva návrhy, 114 a 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV 1, body odůvodnění pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 30. Můžeme to ověřit. NV1. Je to bod odůvodnění 2A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 30. Pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV2 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, bod odvodnění 12 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je přijato, ale ověříme. Kompromise 2. Elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 46 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme. Elektronicky 51. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. And... Končím hlasování, zamítnuto. Velmi jasně zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři pro, proti, zdrželi se, přijato. čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale jestli chcete, můžeme ověřit. Dobře, ověříme hlasování o kompromisu. Čtyři zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 61. Pro. Proti. Zdrželi se? Ověříme 61 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o e, celém stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže máme hodně hlasů, které se zdržely, ale zpráva je přijata. A ještě yes. he is abstaining. I'm abstaining, of course. Máme 14 hlasů pro, jeden proti a 14 se zdrželo. Takže to, takže to je přijato. Je to přijato, omlouvám se. Je to přijato. Teď musíme hlasovat o mandátu. Takže budeme hlasovat o mandátu, udělení mandátu k e, interinstitucionálním jednání, zase elektronicky. Je to jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. A teď máme tedy i mandát k jednání. Thank you very much. It was... Děkuji. To bylo naše dnešní první hlasování. Děkuji vám za vaši schovývavost. A omlouvám se za ten omyl, jehož jsem se dopustila. A nyní přistoupíme k hlasování k dalšímu stanovisku, což je naše stanovisko o zavedení programu Invest EU. A zpravodajkou je paní Westphal, která předložila tento návrh eh, před několika měsíci. My máme 245 pozměvacích návrhů a 21 kompromisních dojednaných mezi skupinami. Vede to Ekon a výbor pro rozpočet budou hlasovat 3. prosince. Paní Vestvál, chcete si vzít slovo? Ano, já bych jenom stručně vystoupila před tím velkým hlasováním. Při prezentaci této zprávy jsem již poukazovala na to, že ta diskuze, kterou jsme v konečném efektu eh, měly v regii, tak eh, vlastně vedla k mm, principiální eh, diskuzi ohledně naší interpretace. Já bych v této souvislosti chtěla poděkovat Beátě a dalším spolupracovníkům ze sekretariátu Regi, protože oni opravdu museli velmi intenzivně pracovat. Bylo to velmi složité a chtěla bych tedy jim srdečně poděkovat. Jsem velmi napjatá, jaký bude nyní konečný výsledek. Pro mě tady byla určitá nepřekročitelná hranice, protože já bych dávala přednost určitým změnám z hlediska struktury, ale e, myslím si, že tuto politiku bychom měli ponechat tak, jak vlastně už fungovala a neměli bychom obětovat na oltář naši regionální politiku. Děkuji. Dostáváme se k hlasování. Včera jsme zmínili několikrát, že toto hlasování také bude náznakem k tomu, jak budou pokračovat naše další složky. Začneme pozněvacím návrhem 12, 127, které jsou totožné, doplňky a kdo je pro, proti, je to začátek hlasování, takže prověříme. 12 a 127 elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. O je jeden hlas. Pokud je to schváleno, tak přejdeme k 109. Prosím, kdo je pro? 109. Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. 109 elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Dobrá. Dále pozměňovací návrh 11. Je to tak? 11 pro. Proti. Zdrželi se. Stejná situace. Chcete to ověřit? Takže elektronicky 11 hlasujeme. Konec. Zamítnuto. Dobrá. Pozměňovací návrh 163. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se? 16 pro, proti, zdrželi se, ověřme 16 elektronicky. Konec. zamítnu to Takže stejné rozdělení. Dále 17. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 18 pro. Spolu s 164. Pro, proti. Zdrželi se? Zamítá se? 19 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 4 a 71, ty jsou to identické, kdo je pro, Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 72. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 108. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 107 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 110 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, Zamítá se. 111. Odpadá. Protože sam jiný bod byl zamítnut, takže totež 112. 148. Je to tak? 148, identický 149. 1, 1, 2 myslím, že není stejný jako 1, 1, 1. Ne, nejsou úplně totožné, proto hlasujeme zvlášť. Ale oboja, oboj odpadá. Já se omlouvám, jsem si to spletla, dívala jsem se na jinou stránku. 148, 149, které jsou identické, hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se schvále, schváleny. 1, 2, 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 46 pro, Takže teď mi řečeno, že 1, 2, 5 je zamítnut. Hlas, hlasujeme na, k tomu poslednímu doplňku S klimatické, climate mainstreaming. Takže kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. 1, 2, 6 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 47. Takže 47 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 1, 2, 8. Odpadá. 1, 3, 2, anebo 1, 2, 9. Rovnou ke kompromisu. Kompromisu 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 154 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 154 elektronicky hlasujeme. Konec. Zamítnuto. Sto padesát pět. Pro. Proti. To se zdržel. Schváleno. 156 pro. Proti. Já jsem zdržel. Ano. Kompromis 6 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Jedna pět devět, jedna šest, nula. Ty jsou totožné. Společně pro. Proti. Zdržel se. Zamítá se. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 162 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 166 odpadá, protože kvůli 162 odpadá také 165. A rovnou 169 odpadá. Takže rovnou 174 také odpadá. A 77. A 78 také. Takže 178. Ano, hlasujeme 178 pro. Proti. Strčili se. Zamítá se. 180 pro, proti, zdrželi se, a věříme elektronicky. Konec. Zamítá se. Stejná většina. Jedna, osm, jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 182 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 184 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 190 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Chcete ověřit 190? Kde pro? Elektronicky tedy, pardon. Zahájím hlasování. Konec. Schváleno. Což je pro mě překvapením. Prosím, hlaste se pořádně. Musíte zvedat včas. Protože já jinak dělám chyby. Takže kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 193. Pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 194 pro. Proti. Zdrželi se, schváleno. 198 pro. Proti zdrželi se, zamítá se. jedna devět šest padá, sedm také, 217 také, 81, jedna Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Devět vypadá, takže 215 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 215 elektronicky. Konec. A schváleno. 80 odpadá. 199 a 200, identické, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Osmdesát dva, osmdesát tři rovněž identické, ne, ty odpadají, všechno odpadá rovnou pozměňovací návrh 82. Dva nula jedna. Dva nula jedna. Pro. Proti. 160. Zamítá se. 202 odpadá. A 203 také padá. Dva nula tři tedy. Dva nula dva. 201 byla zamítnuta, takže 203. To je zvláštní hlasovací seznam. 203. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Zamítá se. 204. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 205. Pro? Proti? Zdrželi se. 2.06 zamítá se 206 206 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 207 a 208 identické společně pro, proti, zdrželi se, schváleno 209 pro, proti, zdrželi se Zamítá se. 25, 20, 211, identické pro, proti, drželi se. Schváleno. 212 pro, proti, drželi se. Schváleno. 214 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 2.13. Pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že zamítá se. Chcete to prověřit. 2.14. Pardon, 2.13. Elektronicky hlasujeme. Konec. Schváleno. Dva šestnáct. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2.18 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 2.19 pro, proti, zdrželi se, Zamítá jsem. 220 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 221 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 222 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 2, 2, 3 pro, proti, zdrželi se, Samítá se. Identické 2, 6, 2, 2, 4, 2, 2, 5 a 2, 2, 3. Čiž 26, 2, 2, 4, 2, 2, 5 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Verva 5. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. 15. I, takže. Zamítá se. Nikdo nehlasoval. Zamítnuto. Nyní 226 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 a 229, které jsou identické pro, Proti. Zdrželi se. Schváleno. 2, 3, 0. Popadá 2, 3, 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 2, 3, 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 2, 3, 3 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se. 2, 3, 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 2, 3, 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 2, 3, 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 237 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 238 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 239 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 240 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 2, 4, 1 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 2, 4, 2 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 2, 4, 3 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 2, 4, 4 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 2-4-5 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 37 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 73 Pro, podpadá. 77 také, 78 pro? Proti? Drželi se. Zamítá se. 79 odpadá. Kompromis 18 pro, proti, Drželi se. Schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 96 pro, pardon, odpadá kvůli 12. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Chcete prověřit? 97. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. budete muset propustit. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 10, identický s 103 a 104, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování, které nyní zahajuji. Konec hlasování. A stanovisko je schváleno. Blahopřeji. Miss Westphal, you wanted the... Paní Westphal, chcete ještě něco doplnit? Um. Já, vielen Dank. Já, ano, mnohokrát děkuji za tento výsledek hlasování. Ve skutečnosti jsem s tím nepočítala, ale po tomto rozhodujícím hlasování úplně na začátku, tak eh, to bylo víceméně jasné. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji také za to, že budeme mít dále diskusy ohledně budoucnosti regionální politiky. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji mnohokrát a děkuji za podporu v hlasování. Teď tedy další dnešní hlasování. Je to stanovisko k ochraně rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech. Naším zpravodajem je pan Van Miltenburg. Předložil návrh stanoviska někdy v říjnu asi, už se nevzpomínám. Měli jsme 128 pozměňovacích návrhů. Máme několik kompromisních návrhů. Chcete si vzít slovo, pane pan Miltenburgu? Ano, je to bohužel docela kontroverzní téma, takže bylo obtížné dosáhnout kompromisu. Já jsem se snažil, máme některé kompromisy, ale pak tady byly předloženy i pozměňovací návrhy, které šly nejrůznějšími směry, takže jsme je nemohli dát dohromady a budeme muset o nich hlasovat. Děkuji sekretariátu a stínovým zpravodajům za to, že se nám podařilo vytvořit alespoň několik kompromisů. Snad to stanovisko vznikne, protože to je důležité, abych tento výbor také mohl ovlivnit názor příslušných výborů eh, pro rozpočet a pro kontrolu rozpočtu. Tak já doufám, že nakonec stanovisko vznikne. Děkuji. Děkuji. Takže se pustíme do hlasování a nejprve návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 40 a 41 jsou totožné. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 43. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. Návrh 43 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřicet čtyři. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřicet pět. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49, 50, 52, 53, 54, a 55 dohromady pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Chcete ověřit? Dobře. 56 pro. Tak chcete si vzít slovo? Můj stínový zpravodaj navrhl uh, ústní pozměňovací návrh na vyškrtnutí střední části textu. To znamená, že text by zněl mm, including the freedom of the, of, of the press, freedom of association and academic freedom. Děkuji. To je ústní pozměňovací návrh k návrhu 56. Je to tak, ano. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu Několik. takže hlasujeme o 56 se s tím ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 57 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 57. Elektronicky hlasujeme, za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 58. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 58. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Musím lépe vidět vaše ruce.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 Návrh 68. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme 71 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sedmdesát dva. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 a 77 totožné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78, 79, 80 totožné pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale ověříme. Tyto tři návrhy 78, 79, 80 elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmdesát jedna a osmdesát dva totožné pro, proti, zdrželi se, Přijato. 83 a 84 totožné pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Tam je ústní pozměňovací návrh. Ano, pane van Miltenburgu, text kompromisu na žádost SD bychom chtěli navrhnout vyškrtnutí poslední věty, která začíná Commission may also take a tak dále. Session, etc. till taxation. Až po výraz taxation. Děkuji. Je to jasné všem? Dostali jste ústní pozměňovací návrh, ten text? Dobře. Je někdo proti ústnímu návrhu? Není, takže hlasujeme o kompromisu 5 s tím ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 102 a 103. Totožné. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pak 106 a ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, takže 106. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto dvanáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto třináct pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto čtrnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, tak ten padá. 117, 118 a 116 ty padají. Takže návrh 3 a 119, ty jsou totožné. Pro. A 120 také. Takže tři návrhy dohromady. 3, 119, 120, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete ověřit? Hlasování o návrzích 3, 119, 120 elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sto dvacet jedna. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 122. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Přijato. Návrh 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 8. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 9. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 10. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, ověříme 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 28 padá. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicet sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. osm pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A stanovisko je přijato. Takže stanovisko vzniklo. Mohu se zeptat? Já vidím, že zpravodaj hlasuje proti zprávě. Mám se, mohu se zeptat zpravodaje, zda chce mít eh, na stanovisku eh, své jméno, nebo za... Pro mě je to politicky nepřijatelné, protože mimo jiné jsme schválili že rozhodnutí se budou přijímat jenom jednomyslně, podobně jako postupem podle článku 7. To v praxi nefunguje, takže já stáhnu své jméno z této zprávy. Myslím, že to stanovisko pro výbory buď a Kont není moudré a já tedy stahuji své jméno z tohoto stanoviska, protože jsem také hlasoval proti. Děkuji, děkuji za otázku i odpověď a my tedy odstraníme vaše jméno ze stanoviska. Eh, máme schválené stanovisko, takže toto stanovisko eh, předáme příslušným výborům a bude tam uvedeno mé jméno jako předsedkyně za to stanovisko. Yes. We go now to the next. A přecházíme k dalšímu hlasování. které možná bude stejně zajímavé. Je to ovšem naše poslední hlasování dnes dopoledne. A je to návrh stanoviska eh, k tomuto programu reformnímu. Vede to budget a ekon. Program na podporu reform a obdrželi jsme 152 pozměňovacích návrhů s velmi odchylnými názory na některé části tohoto textu. Takže je tu poněkud méně kompromisů a prohlasujeme většinu pozměňovacích návrhů. Chci poděkovat stínovým zpravodajům a přejdeme rovnou k hlasování. Začneme 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 72 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní propojené pozměňovací návrhy, tedy řada pozměňovacích návrhů. Všechny je vidíte. 73, 79, 93, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69, 7, 69, 70. Všechny tyto společně, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Zamítnuty. Všechny tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. A nyní kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 90 pro, Proti? Zdrželi se. Prověříme. Pozměňovací návrh 90. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Osmdesát devět pro. Proti? Drželi se? Zamítá se? 91. Pro? Proti? Drželi se? Zamítá se? 92. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se? 94. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se. Kompromis 17. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 96. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 97. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Identické z 98, pardon. Nyní kompromis 18, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jedna, 0,5 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 1.06 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1.07 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1.08 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1.09 pro, ústním pozměňovacím návrhem. někdo proti? Nikoliv. Takže hlasujeme s tímto pozměňovacím návrhem 109. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 109 elektronicky. Konec. Schváleno. Jedna deset pro. Proti. Já jsem jenom dvě ruce zvednuté. Jedna deset pro. Děkuji, proti. Zdrželi se? Zamítá se? 1. 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 112 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 114 16, 17, 22, které spolu souvisí, společně pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 20 pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 118 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 119 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 120 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 121 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní související 123, 124, 125 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 123, 124, 125 společně elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Dále 126. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 127. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 133 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 134 pro, proti, zdrželi se Myslím, že zamítá se. 134 chcete prověřit elektronicky. Hlasujeme. stále méně. Takže konec hlasování. Schváleno. Pardon, má to moje chyba schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 136 pro, proti, zdrželi se. Samítá se. 140 se stahuje, 142 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 143 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se.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 Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 52. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 51. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 53 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis. 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 60 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 61 elektronicky. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, Proti? Zdrželi se. Prověříme. Čili 7. Elektronicky ověříme. Konec. Schváleno. Šedesát čtyři. Kde pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 10 pro, proti, drželi se. Schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujeme. Bez hlasování a stanovisko je schváleno. Děkuji vám. Děkuji za vaši schovývavost. Dokončili jsme naši práci. Bylo to poněkud pomalejší než obvykle, ale bylo důležité si udělat jasný obrázek. Takže vám děkuji. Uh, on our visit to mm-hmm. can we continue our work? Můžeme pokračovat v práci. Máme ještě další body na programu. Navrhuji, aby další bod na pořadu jednání diskuse o zprávě z pracovní cesty delegace Výboru pro regionální rozvoj na ostrov Revnio ve Francii v září, abychom ho odložili. Máme písemnou zprávu z pracovní cesty, ale máme informaci, že že vznikly nějaké nepříjemné situace v té oblasti a bylo by dobré, kdyby pan Omarže nám poskytl relevantní informace. Pokud byste souhlasili, tak bychom tu diskusi odložili až na okamžik, kdy tady bude pan Omarží. Now we go to our next... Tak, teď přejdeme dál. 1. června 2018 komise předložila reformní balíček společné zemědělské politiky. Zahrnuje to i návrh zavádějící pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky a financovány Evropským zemědělským záručním fondem a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. Kromě toho, takzvané strategické plány SZP Eh, k ním byl také připraven návrh, v němž jsou ustanovení o typech intervencí, které mají provádět členské státy formou přímých plateb, opatření rozvoje venkova a sektorových programů. Výbor Regi jmenoval pana Ropého zpravodajem a dnes bude představovat eh, návrh svého stanoviska. Pane Rope, máte slovo a potom dostanou slovo stínový zpravodajové, prosím. Srdečné díky, paní předsedkyně, drazí kolegové. Paní předsedkyně už to uvedla. My jako výbor regi musíme zaujmout stanovisko k tomuto návrhu nařízení, o který se jedná. Já bych chtěla nejdříve poděkovat svým spolupracovníkům. My jsme se společně snažili zmapovat celkovou situaci v této oblasti a podívat se na to, jakým způsobem eh, to bude vypadat z hlediska rozvoje venkova a jakým způsobem se postavit k těmto dvěma fondům. Máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů k tomuto nařízení. A já vycházím z toho, že jste jistě sledovali tento vývoj v oblasti pozměňovacích návrhů. A já budu velice rád, když vyslechnu vaše návrhy a vaše kritické poznámky k těmto pozměňovacím návrhům a k celé složce. Budeme se snažit toto nějakým způsobem sjednotit. Jsem samozřejmě v obtížné situaci z hlediska našeho výboru REGI, který musí zaujmout zde stanovisko ohledně doporučení, které bychom měli předat Agri, aby došlo ještě k zlepšení. Tato oblast je obrovsky důležitá nejenom pro zemědělství jako takové, ale pro regionální politiku celkem a proto, aby život v těch venkovských oblastech mohl probíhat za dobrých podmínek. To znamená, aby socioekonomické eh, dimenze byly zachovány. Myslím si, že v tomto smyslu ten návrh je tak trochu jednostranný. Eh, víte, že by mělo docházet k určitým škrtům z hlediska eh, tohoto vývoje, což samozřejmě není naším záměrem. Prakticky čtvrtina financování bude eh, předmětem těchto škrtů. A my si dovedeme představit, jaké problémy tady budou v souvislosti s, také s eh, Brexitem. Eh, objeví se tady nové výzvy ohledně bezpečnosti, hranice bezpečnosti vůbec, problémy v oblasti výzkumu a vývoje ale nebylo by dobré, aby rozvoj venkova a tyto fondy v podstatě mm, doplácely na eh, tyto eh, nové situace. Rozvoj venkova je velice důležitý a víte, že ty eh, prostředky pro rozvoj venkova jsou o polovičku menší než prostředky na rozvoj měst. A to podle mého názoru není v pořádku. To znamená, že parlament by tady měli zaujmout jinou pozici než Evropská komise. Já bych si přál, aby tedy podpory pro rozvoj venkova byly zachovány a aby nedocházelo tedy ke škrtům z hlediska tohoto Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a aby se zachovala stejná úroveň z hlediska víceletého finančního rámce. Co se týče spolufinancování, to je také téma, kterým bychom se měli zabývat. Co se týče projektů, které probíhají a budou probíhat v budoucnosti, eh, víme, že tady bude velká potíž hlediska financování těchto projektů, kde bychom v podstatě potřebovali dvojnásobek. Ta situace je taková, že my se domníváme, že pro eh, samozřejmě bohaté regiony je jednodušší zajistit si financování než eh, v případě těch eh, chudých regionů. A samozřejmě, že tady pro ty chudé regiony je méně prostředků k dispozici, zatímco pro ty bohatší je v podstatě k dispozici Eh, tento fond a přesto tyto bohaté regiony mají možnosti získat finance. Víte, že včera jsme v této souvislosti hovořili o politice soudržnosti a myslím si, že bychom měli ponechat stávající úroveň tak, abychom mohli v celé šíři provádět politiku soudržnosti. Pak je tady ten eh, program LEADER. Eh, my samozřejmě vítáme skutečnost, že eh, tento program nebo iniciativa LEADER umožňuje mm, poskytnout finanční prostředky. Eh, mnoho zemí toho také využívá, mnoho důležitých projektů bylo provedeno pod touto záštitou. Nicméně Evropská komise chce vlastně udělat škrty eh, o 2,5 krát méně, což je zcela nepochopitelné pro mě podstatě lídr by se měl snažit o to, aby v těchto venkovských oblastech bylo něco, co by přineslo přímo užitek těmto obyvatelům tohoto, těchto venkovských oblastí. A zvláště se, by se to mělo týkat mladých lidí, kteří opouštějí eh, venkov. Eh, musíme mít něco, co by přitahovalo mladé lidi do venkova. Takže ta přidaná hodnota tady je velmi vysoká, musíme to podporovat. Musíme podporovat eh, udržení mladých lidí v těchto venkovských oblastech. A pokud tady budou možnosti pro mladé pokud možnosti nalezení práce ve venkovských oblastech pro mladé lidi budou menší, tak nedosáhneme tohoto cíle. Víte, že v současnosti máme pouze 60 mladých, kteří by se zabývali zemědělstvím. A z hlediska budoucnosti bychom měli tedy zajistit podpory v této oblasti Víte, eh, že eh, průměrný věk je kolem 45 let z hlediska zemědělských podniků, takže to je věc, která by eh, vyžadovala podporu. Pak tady máme trvalé udržitelné cíle OSN. I, tím bychom, I tímto směrem bychom se měli orientovat, měli bychom zmapovat situaci v těchto venkovských oblastech z hlediska těchto cílů OSN Víte, že ta situace je velmi různorodá v jednotlivých oblastech. A měli bychom nejenom podporovat vybrané oblasti, ale i například oblasti, které se týkají klimatické změny, environmentálních eh, ochran. Tedy i tato opatření by Mm, měla dostat eh, více finančních prostředků, tak aby venkovské oblasti měly před sebou eh, budoucnost. Nejde jenom o výrobu produktů, ale jde o celkovou přidanou hodnotu, která by měla být zajištěna z hlediska rozvoje venkova. Je to otázka také konkurence, nejenom v rámci Evropy, ale i celosvětově. Vývoj v Evropě se sleduje. A my také sledujeme, jaký pokrok dosahují třetí státy a proto bychom se měli snažit dostat těmto závazkům, které jsme na sebe vzali. A pak bych se chtěl zmínit ještě o jednom bodu. Velice často jsme hovořili o tematice zjednodušování Víte, že v tomto ohledu jsme nepřijímali ta nejlepší eh, opatření v minulosti z hlediska konečních uživatelů. Eh, vše bylo velmi mm, byrokratické a nebylo to dostatečně zaměřeno na ty konkrétní výsledky. A navíc členské státy si mm, přivzali ještě další byrokratická opatření. Tady musíme zajistit zvrat a změnu nesmíme dopustit, aby tedy členské státy zvyšovaly tuto e, byrokratickou zátěž. Co se týče mm, městských e, aglomerací, tak i v těchto oblastech e, jsou ještě některé zemědělské podniky a tady je speciálně obtížná situace. Já bych chtěl upozornit na to, že i tady musíme zajistit podmínky pro to, aby zemědělská produkce a aktivita v těchto aglomeracích byla možná. Dále je tady genderová problematika, rovnost mezi muži a ženy. ženami, to je další e, téma. Musíme konstatovat, že ženy v podstatě nemají žádné garance, nemají stabilní pracovní příležitosti, mají podřadné místa a tím e, trpí právě ženy. Pak je tady další otázka, která také představuje už dlouhodobý problém. A sice jsou to mm, rozdílná podpůrná procenta. Víte, že tady máme mm, až trojnásobný rozdíl mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými regiony. Evropské unie je to tak, že eh, jako cíl byla stanovena konvergence. Ty země jsou už 13-14 let v Evropské unii a stále nedosáhly průměru. A nyní až do roku 2027 bychom vlastně měli dosáhnout plné konvergence roku 2027, tedy stoprocentní konvergence. V tomto smyslu tedy musíme zajistit, aby zemědělci v Evropě se necítili jako zemědělci první kategorie nebo druhé kategorie, aby tady byla rovnocená soutěž eh, v oblasti zemědělství. Zemědělci mají dojem, že dostávají méně prostředků v porovnání s jinými z hlediska těchto podpůrných příspěvků a víte, že dochází také k v současnosti k protestním akcím, tedy proti komisi, proti radě a proti té příslušné politice. 30. listopadu se bude konat další protest eh, z hlediska eh, této politiky. Lidé chtějí poukázat na to, že mají nárok na férové podmínky, na eh, férovou soutěž. Takže i toto musíme zajistit. Musíme se postarat o to, aby tyto protesty eh, v podstatě eh, skončily. Další bod, který podle mého názoru nebyl dobře zpracován ze strany Evropské komise – Jedná se o to, jak vypadá struktura regionů v Evropě. Od roku 2016 ta situace je taková, že mm, sběr dat již není postačující a 1. října tohoto roku, alespoň v mé zemi, v České republice a v Litvě, budou vytvořeny nové regiony, které nebyly ještě uznány Evropskou komisí, takže tady nejsou ani statistické údaje k této oblasti. A proto my nyní musíme čekat delší dobu, než budou uznány tyto regiony a než ty prostředky podpory budou moci být využívány. Takže to není správný postoj ze strany Evropské komise. Není možné tady to zabrzdit jenom z toho důvodu, že zde vzniknou nové jednotky nebo nové regiony. A Musíme tedy předjímat tuto otázku, zabývat se tím, jinak eh, nebudeme moci dosahovat našich skutečných cílů. Také dojde k skluzům a k neplnění těch cílů, které jsme si stanovili. V některých zemích je to tak, že vlastně ty rozdíly mezi zeměmi ještě narůstají. A poslední otázka. My bychom si přáli, aby základní služby byly zajištěny ve všech regionech Víte, že ve venkovských oblastech dochází k snižování počtu obyvatel a tudíž zdravotní péče, komunální péče, školní péče se snižují a v podstatě tyto regiony se vzdalují těm potřebám, eh, základním potřebám těchto obyvatel. A dokonce se to stává čím dál obtížnější a dochází k exodu těchto lidí. Lidé se stěhují do středních nebo větších měst a tam Vlastně se koncentruje toto obyvatelstvo, ta koncentrace se zvyšuje, ve venkovských oblastech není žádná práce, žádné pracovní příležitosti, vesnice ze její prázdnotou, služby, odpovídající služby, základní služby nejsou zajištěny v dostatečné výši a míře. Takže za těchto podmínek si musíme uvědomit, že všechny tyto složky jsou velmi důležité pro ty lidi, aby mohli v těchto oblastech dále žít. Co se týče mm, komunální aktivity v těchto oblastech, to je samozřejmě velice pozitivní. Ty mm, skupiny bychom měli podporovat, eh, protože i to může přispět k zajištění těch základních služeb. Ale všem je tady nedostatečné financování těchto oblastí a my musíme zajistit, aby lidé měli pracovní příležitosti v těchto oblastech. Samozřejmě, že toto nemůže být všechno centralizováno. Vždy je tady snaha nějakým způsobem centralizovat tyto postupy. V některých případech je to v pořádku, ale některé projekty nejsou podporovány. Podporovány jsou jenom jisté vybrané projekty a tyto projekty eh, někdy nepřináší očekávaný výsledek právě v těchto venkovských oblastech a lidé mají pocit, že se rozhoduje někde jinde o eh, používání těchto finančních prostředků, protože o tom rozhoduje centrální uh, vláda. Já jsem hovořil dlouze, ale máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů, takže jsem se o tom chtěl zmínit. Děkuji, pane Rope. Nyní dostanou slovo stínový zpravodajové. Nevidím pana Budu. Někdo jménem pana Budy? Nikoli. Paní Garcia Pérez má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velice stručná, protože zpravodaj velmi obsáhle vysvětlil své stanovisko. Obecně je pravda, že tedy podporuji většinu toho, o čem hovořil a u některých eh, návrhů bych se chtěla trochu zastavit. Nejprve chci říci, že tento výbor by se měl zabývat i rozpočtovým návrhem, pokud jde o rozpočet na společnou zemědělskou politiku a o škrty, které komise navrhla. Parlament už k tomu zaujal postoj proti škrtu v tradičních politikách, jako je třeba regionální politika, společná zemědělská politika a my všichni se asi shodneme na tom, že společná zemědělská politika je velice efektivní nástroj pro podporu regionálního rozvoje. To znamená, že bychom se měli držet tohoto našeho postoje, že jsme proti jakýmkoliv škrtům. Původní návrh komise totiž navrhuje škrty asi o 15 u rozvoje venkova a to by znamenalo, že mnoho našich regionů by se mohlo ocitnout v dosti složité situaci. Za druhé, s tímto návrhem, který nám předkládá Evropská komise na změnu současné společné zemědělské politiky a zavedení strategických plánů, myslím, že tady jsou určitá rizika, my už jsme se mnozí v tom na komisi obrátili, protože by mohlo dojít k vrácení zemědělské politiky na národní úroveň. SZP je společná politika a měla by společnou zůstat, protože je to základní pro eh, řízení našeho území. Takže to je také třeba zmínit. A nyní k těm hlavním tématům, pokud jde o cíle komise v souvislosti s vypracováváním strategických eh, plánů. Eh, zpravodaj hovořil o ženách a já bych to také chtěla zdůraznit. Je třeba i tady přímo zapracovat nový cíl mezi cíle Evropské komise, když se hovoří o cílech eh, příjmu, o trzích, o mladých lidech, o životním prostředí. Všechny tyto cíle jsou dobré, ale na stejné úrovni by měl být i cíl začlenění žen do společné zemědělské politiky. Ženy vždy byly zásadním prvkem území a venkovského rozvoje. Potřebujeme více zviditelnit práci žen ve venkovském prostředí a proto je zásadní, zapracovat do reformy společné zemědělské politiky i konkrétní nástroje, které se toho týkají. A myslím, že také bychom měli nějakým způsobem mezi tyto cíle zapracovat otázku týkající se zachování obyvatelstva, eh, jak využít nástroje, evropské nástroje, mimo jiné SZP, proto, abychom bojovali proti odlivu obyvatel z venkova a je důležité si uvědomit, že i tyto strategické plány by měly mít konkrétní opatření proti eh, odchodu eh, lidí z venkova. Je třeba najít opatření, která zatraktivní venkov, eh, přispějí k tvorbě pracovních míst na venkově tak aby i na venkově se mohly vyvíjet různé činnosti, včetně práce, aby především mladí lidé a ženy se mohly eh, do budoucna rozvíjet eh, v našich vesnicích a na venkově obecně. A toto je důležitá otázka. A pak tedy ještě eh, dva konkrétní prvky. Já úplně chápu, co říkal zpravodaj o těch externích Eh, externí konvergenci, ten cíl je důležitý, ale eh, realizovat to během tohoto makrofinančního období, to by bylo asi složité. Máme méně peněz, o tom se neustále hovoří, méně peněz na SZP a kdybychom teď prováděli externí konvergenci během krátké doby, tak to znamená eh, ekonomické změny a mohlo by to znamenat, že současní příjemci SZP, by, tak by se jim drasticky mohla ta podpora ponížit. Já souhlasím s cílem externí konvergence, ale musíme se zamyslet nad tím, jak to nejlépe uh, zpracovat. Ale s tím cílem jako takovým souhlasím. A na závěr ještě jedna otázka, která je také velice konkrétní, ale myslím, že v regionálním eh, prostoru eh, je významná. To je definice trvalých pastvin v omnibus eh, textu, který byl schválen asi před rokem, tam bylo, byla nová definice toho, co jsou trvalé pastviny, protože eh, rozvoj zemědělské činnosti a chovu dobytka v některých eh, oblastech byl předmětem dohody mezi komisí a členskými státy, ale bylo to dosti podivné. Teď tady vznikla nová reforma a zase ta definice mizí myslím, že by bylo důležité tuto definici zase do reformy vrátit, protože jsme ji schválili v tom omnibus nařízení. Tam byla definice trvalých pastvin a já myslím, že by se tady měla vrátit. V regionálním prostředí eh, v některých místech je to poměrně důležitá věc. A na závěr chci poděkovat zpravodaji a jsem k dispozici pro diskusy nad pozměňovacími návrhy a je třeba, aby ten text skutečně zohlednil eh, různé postoje. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Nevidím tady někoho za EKR. A dovolte, abych tedy já sama představila názor stínového zpravodaje za ALDE, paní Osy Katajnen, která tady dnes nemůže být a požádala mě, abych přečetla její stanovisko. Takže paní Katajnen bych chtěla poděkovat zpravodaji za mnoho zajímavých eh, myšlenek a námětů týkající se strategických plánů SZP. Obecně je důležité zajistit eh, dostatečnou úroveň flexibility pro členské státy, aby mohly eh, provádět strategické plány, protože zemědělství v Evropské unii je dosti různorodé. Členské státy musí mít možnost specializovat své plány SZP. Je třeba modernizovat novou zemědělskou politikou a zvýšit subsidiaritu. Pár konkrétních bodů ohledně toho, jak by se návrh komise mohl vylepšit v oblasti rozvoje venkova, a jsou to tady věci relevantní pro výbor REGI, je třeba podpořit nejen eh, počínající fázi zemědělských podniků, tak jak to teď navrhuje komise, ale je třeba podpořit i další rozvoj již existujících mikropodniků a malých podniků, eh, které působí na venkově. Kromě toho je třeba podpořit širokou škálu venkovského podnikání, Eh, včetně eh, oběhového hospodářství, eh, bioekonomiky, cestovního ruchu a dalších věcí důležitých pro rozvoj venkova. Komise vychází z článku 69 a to je příliš úzké. Uznává venkovské podniky související se zemědělstvím a lesnictvím. To je samozřejmě důležité, ale ten přístup by měl být širší. Uh, Současný návrh by totiž vyloučil celou řadu podniků, které jsou přitom klíčové pro život a schopnost venkova. Ro- pomoc pro rozvoj má pozitivní vliv na tvorbu pracovních míst a na růst i v nezemědělském podnikání. A to je třeba uznat. Takže to byl postoj paní Katajnen. Nevidím tady paní Damato a dám tady slovo dalším poslancům, kteří se přihlásili do diskuse. Pan Polčák. Děkuji, paní předsedkyně udělení slova. Já jsem přesvědčen, že společná zemědělská politika je opravdu hodná modernizace, že bychom ji měli modernizovat tak, aby řešila výzvy, eh, které přináší klimatická změna, samozřejmě v oblastech <coughs> obchodu, biohospodářství, eh, tak aby eh, se dostatečně vypořádala s obnovitelnými zdroji energie, oběhové hospodářství a tak dále. Souhlasím s tím, aby zajištění adekvátní výše podpory a tedy i zemědělského příjmu zůstalo i eh, do budoucna klíčovým prvkem společné zemědělské politiky, protože je mimo jiné důležité i pro životaschopnost venkovských oblastí přimlouval bych se však za to aby tato finanční podpora byla lépe cílená a směřovala zejména k malým a středním zemědělským podnikům. na rozdíl od eh, velkých podniků které jsou na trhu zvýhodněny svou eh, velikostí a ekonomickou silou jsou právě malé a střední podniky naopak v té nevýhodné pozici a v konkurenčním boji eh, velmi často tahají příslovečně za kratší konec a přitom jsou to právě menší eh, zemědělské podniky které skýtají eh, větší jistotu šetrnějšího chování se k přírodním zdrojům k půdě a k životnímu prostředí samozřejmě eh, vůbec. pokud zůstanou výše plateb pro malé i velké zemědělce stejné budou se ty nůžky nepochybně rozevírat a ti velcí hráči budou ještě dále posíleni ve svém postavení Eh, na eh, tomto trhu a za ti malí budou samozřejmě dále oslabovat. Takže to je moje první poznámka. Chtěl bych eh, vyjádřit souhlas s panem zpravodajem, že ty rozpočtové prostředky vyhrazené na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova by nejenom, že neměly být sníženy, ale myslím si, že by měly být dokonce vyšší Měl by být také zvýšen podíl eh, toho Evropského zemědělského eh, fondu na iniciativě LEADER. Také plně podporuji zachování úzké vazby mezi zemědělským fondem a samozřejmě politikou soudržnosti, to je naše gesce. A eh, cíl tohoto propojení je samozřejmě usnadňovat ty integrované přístupy ve venkovských oblastech a zjednodušovat postupy pro příjemce aby místní společenství mohla čerpat z různých unijních zdrojů s cílem optimalizovat své možnosti financování a investovat do těchto venkovských oblastí. Souhlasím v tomto smyslu s rozšířením specifických cílů podpory z Evropského zemědělského záručního fondu a s tím zemědělským fondem pro rozvoj venkova, které byly komisí a panem zpravodajem definovány jako získávání mladých a nových zemědělců a usnadňování rozvoje podnikání ve venkovských oblastech. Já si myslím, že to zaměření eh, by mělo být širší. To rozšíření by mělo spočívat v tom, že do specifických cílů budou vedle mladých a nových zemědělců v nějaké podobě zahrnuti i drobní zemědělci, to znamená opět ty malé a střední podniky. A domnívám se také, že je třeba věnovat větší pozornost dodržování všech pravidel, které s vyplácením zemědělských plateb souvisí není možné aby dotace určené pro, pro malé pardon, a střední zemědělské podniky končily v kapsách velkých podniků eh, které si pomáhají různými fintami jako třeba eh, falešným prohlášením že firma v roli žadatele je malým a středním podnikem. samozřejmě je to o kontrole nicméně eh, tato, tato, tyto nesrovnalosti jsou skutečně faktem je třeba v těchto případech postupovat důkladně a důsledně. Těším se na další projednávání tohoto návrhu a děkuji za spolupráci. Děkuji vám. Nyní má slovo pan Bogovič. Děkuji za slovo. Zemědělská politika vychází ze smlouvy o EU. Cílem je poskytnout eh, zemědělcům důstojný přístup a také zajistit dostatek potravin pro obyvatele a zajistit rozvoj venkovských oblastí. Podíváme-li se na nový návrh, tak tady je zaměření na životní prostředí, klimatické změny eh, a eh, roli zemědělců při zmírňování efektů klimatických změn. je také třeba řešit nové výzvy související s tím, že lidé odcházejí z venkova, dochází ke stárnutí venkovské populace. Je tady problém s konvergencí, máme dva typy konvergence. Eh, jednak je tady rozdělení mezi členskými státy, velké rozdíly, které je třeba odstranit, a na druhé straně eh, koncentrace půdy v rukou velkých vlastníků. A pak už je třeba si uvědomit, že se jedná o celé zemědělské holdingy. Pan Hogan se snaží využít subsidiaritu jako důležitou součást nové SZP. Máme rámcové nařízení, které by se dalo snad přirovnat k takové partnerské dohodě. Dříve jsme eh, měli texty vyplývající eh, ze smlouvy, dnes eh, budou strategické plány, které pokrývají oba pilíře. Velkým problémem ale je, že SZP a oba její pilíře zahrnují a plus další fondy, které jsou například fondy soudržnosti, tak to všechno, eh, proto všechno jsou navrženy velké škrty. A my musíme naopak zvýšit finanční prostředky na zemědělství. Neměli bychom ty prostředky seškrtávat. Strategické plány dávají více odpovědnosti členským státům. Členské státy už tedy nebudou moci obvinovat komisi nebo Brusel z případných nedostatků členské státy ponesou větší odpovědnost, ale je tady určité nebezpečí. Víme, že eh, Evropská unie se eh, je různorodá a může být obtížnější provádět strategické plány v některých členských státech, může docházet k prodlením. A já o tom budu hovořit podrobněji u příštího bodu. A navrhl bych tedy odložit přechodné období. Já jsem pro podporu rodinných podniků, malých zemědělců, eh, mladých zemědělců, ale také bychom měli věnovat pozornost těm, kteří už se zemědělství věnují celá desetiletí. Neměli bychom zapomenout ani na tyto starší zemědělce. Je třeba šikovně skombinovat eh, prostředky tak, aby eh, to bylo prospěšné i pro mladé, i pro staré zemědělce. Starší mohou předávat mladým zkušenosti. Máme tady program eh, LEADER, program regionálního rozvoje, Máme iniciativu pro chytré vesnice, to je také velice důležitá věc. Samozřejmě na venkově nemáme jenom zemědělce, venkov eh, musí žít a je třeba investovat i do zdravotní péče, vzdělávání, odborné přípravy, inovací, výzkumu. A myslím, že iniciativa chytré nebo inteligentní vesnice může přispět k tomuto cíli. Neměla by vznikat eh, konkurence, konkurence mezi výborem EGRI, AGRI a výborem REGI, protože nás zajímá stejný cíl a sice oživit venkov. Také doufám, že budeme mít nejenom agendu pro města, ale také agendu pro venkov, která zahrne všechna opatření, která je třeba přejmout na podporu rozvoje venkova. A také v neposlední řadě doufám, že členské státy budou mít dost času eh, na zřízení nového mechanismu, který je důležitý na základě vytvoření tohoto konceptu strategických plánů. Děkuji, pan Van Nistelrooy. Děkuji. Dlužno říci, že tady zbývá ještě odvez hodně práce s ohledem na všechny ty pozměňovací eh, návrhy. Ale mám k tomu několik eh, připomínek. Co se týče regionální politiky, Pracovali jsme na eh, inteligentní specializaci, snažili jsme se tuto myšlenku posunout. Členské státy se snaží dělat maximum, pokud jde o zajištění specializací tak, aby byly k dispozici ty dovednosti, které jsou zapotřebí. samozřejmě pro různé regiony jsou eh, vhodné různé věci na základě různých odlišných povah eh, prostředí v těchto regionech. Musíme přihlédnout k tomu, co je trh schopen absorbovat. Otázka zpracovatelského průmyslu, to je otázka přidané hodnoty. Například zemědělské produkty nemají být považovány pouze za potraviny, ale také jako za jakousi surovinu v udržitelném oběhovém hospodářství. Můžeme například eh, vypěstovat brambory a další věci. A z hlediska kvality a jakosti samozřejmě se to, tu může být celá, celá škála. Není to jen otázka eh, starých členských států eh, a to, že mají určité technologické výhody. Ale týká se to i jiných zemí eh, a jejich možností, jako, jako je Polsko a další, kte, kteří eh, země, které částečně přichází o lidi, eh, kteří odchází jinam. Takže je důležité hledat inteligentní specializaci, vytvoření určitého ekosystému. To je, je atraktivní samozřejmě pro firmy, aby se specializovaly, aby se někam posunuli. Takže nejde o například uh, kooperativní eh, eh, farmy a hospodářství. Víme, že třeba z Polska z některých oblastí lidé eh, odešli, z východního Polska. A takže tady by mohla přispět a pomoci nová ekonomika před několika zasedáními jsme přesně na toto téma předložili návrh usnesení, to znamená nové technologie, nová konektivita, která musí být zpřístupněna těmto regionům. Protože tyto regiony nemohou eh, vždy eh, se o sebe postarat sami, ale takový tento přístup by mohl zastavit ten exodus z těchto oblastí. Takže já podpořím vaše podněty. Děkuji. To byl poslední příspěvek za poslance Regi. A nyní dám slovo panu Miloševovi z, za Evropskou komisi. Prosím. Thank you, thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já zareaguji, protože skoro všichni zmiňovali rozpočet. Pochopitelně se shodneme na tom, že rozvoj venkova může být úspěšný jedině, když budeme mít dostatečné alokace, ale musíme si připustit, že tedy fungujeme v, eh, v obecném stisněném kontextu, který je navíc ještě komplikovan Brexitem. Víceletý finanční rámec je jedna věc, ale měli bychom také ošetřit nové priority jako migrace, proto tu jsou jistá omezení. A, ale v těchto mantinelenech chceme, chceme zachovat eh, dostatečnou podporu venkovských oblastí. Nechceme tuto podporu snižovat. Pouze vyvažujeme mezi členskými státy a snažíme se to lépe zacílit. V tomto kontextu se domníváme, že pečlivé naplánování, synergie s s dalšími nástroji nepochybně pomohou. A rád bych také zmínil, že tu existuje možnost transferu mezi pilíři. Ještě nad rámec těch běžných transferů, převodů, tak je tu možnost těch 15%, v budoucnu ještě dalších 15% na rozvoj venkova, klima a životní prostředí bez národního eh, eh, spolufinancování. A ještě k tomu prvním pilíři existuje možnost těch, eh, za, eh, z těch ekologických systémů, které jsou vlastně rovněž ekvivalentní eh, opatřením na rozvoj venkova. A jenom, jenom abych schrnul ještě další připomínky a poznámky, které tu zazněly. Bylo tu řečeno, že lídr je, byl seškrtán dva a půlkrát. Nevím, odkud se tohle vzalo. Do budoucna chceme 5% na lídr a vychází to. Ze zkušeností víme, že některé členské státy mohou jít dál, ně, některých, u ně, v některých členských státech je to 10 nebo 13 regionální program 30 Udržu, na, ponecháváme tuto možnost. Je, bude to ještě méně administrativně náročné že bude to v rámci opatření eh, spolupráce a není to eh, tak preskriptivní, je tu ještě více možností pro místní společenství. Další připomínka se týkala mladých zemědělců. Že toto je priorita mladí zemědělci pro komisi minimálně 2% alokace prvním pilíři. A na mladé zemědělce. Ten věkový limit by mohl jít ještě nad 40 let. Myslím, ale myslím si, že to není tak dobrá myšlenka. Protože čím, to roz, čím víc to rozšíříme, tím to bude méně zacílené. Takže my si myslíme, že stačí se zastavit na těch 40 letech a tím posílit generační obnovu. Můžeme samozřejmě argumentovat, co znamená být mladý, ale z našeho hlediska 40 let je poměrně dobrá hranice. A návrh eh, klimatických změn, samozřejmě tam by se to mohlo také změnit eh, v, v rámci SZP. Ten rozpočet na klimatické cíle zůstává 40 když vnímáme ambici Evropského parlamentu, že je to ještě víc než těch našich 30 eh, Zemědělci ve městě, měšť, tam nejsou žádná omezení, pokud to vyhoví, pokud jste městský zemědělec nebo na venkově, tak je to stejné. Dále, pokud jde o to konvergenci, tam se názory lišily. První stanovisko pana Ropeho hovořilo o úplné konverzi do konce programovacího období a akce paní Garcia Perez, která říkala, že to tak úplně není. Pokud v radě to bude stejné, některé budou chtít více, některé státy méně, tak my si myslíme, že náš návrh byl vyvážený. A členské státy mohou samozřejmě být podrobeny těm 3 a 49% e, přímých pladeb, ale tam, kde je ta úroveň pod 90% e, průměru HDP, mohou mít ještě více konverzí, zvýšit to dokonce až na 4%. Takže si musíme uvědomit, že mezi členskými státy jsou v tomto rozdíly. Dále otázka uznání regionu. Musíme to sladit mezi SZP a politikou soudržnosti, pokud jde o regionu, regiony a spolufinancování. Sociální aspekty, to zmínili tři nebo čtyři předřečníci. Sociální cíle, sociální eh, podpora zemědělců v článku 6 e, ZP máme tři sociální cíle. A máme za to, že tyto sociální cíle jsou dostatečné k tomu, abychom jimi eh, pokryli všechny výzvy, včetně otázky žen, sociálních služeb. Nemusíme k tomu přidávat další cíle. Důležité je, co bude naplánované členskými státy jsme otevření. Neměli bychom přetěžovat toto nařízení příliš mnoha cíly. Ještě jednou chci zopakovat. Je důležité, co přesně členské státy naplánují ve svých program, programech. Takže tady prakticky nejsou žádná omezení. A dále eh, stále travnaté porosty. To můžeme, to můžeme pokračovat do budoucna, to, co děláme teď, ale pouze to lépe definovat. A členské státy pak mohou v tom zajít ještě dál. Článek 69, to jsou uh, zemědělské podniky, nezemědělské podniky na venkově, já chápu, ale tady máme dvě odlišné politiky, politiku soudržnosti, regionální politiku a tedy zemědělskou politiku. A my se domníváme, že by mělo existovat jasné rozlišení těchto politik. A z toho důvodu je to takto sformulováno. Dále bych chtěl ještě zmínit, protože to bylo několik příspěvků, prosím, berte na vědomí, že poprvé za řadu let bioekonomika vstoupila mezi cíle jsme otevření. Byly tu různé myšlenky o inteligentních specializacích a tak dále. A můžeme to pokrýt nejenom v rámci SZP, protože tam se rýsuje tato možnost, ale také určité částky z horizontu 20, 20, horizont Evropa. Tam jsme zdvojnásobili více, než zdvojnásobili tento rozpočet a vnímáme tu také určité možnosti. Nevím, zda jsem již ože- pokryl všechny komentáře, ale toto by byly asi ty hlavní body. A na závěr bych ještě řekl, že s tím novým modelem implementace. A ještě jsem zapomněl. Paní Garcia Perez zmiňovala tu renacionalizaci. Ně, několikrát jsme na to již odpověděli. Politiku ne, ponecháme na úrovni Bruselu nebo Evropské unie, protože definujeme cíle, definujeme ukazatele, na základě nichž je budeme eh, plnit a samozřejmě intervence je více subsidiarity, ne v definici té politiky, té politiky, ale v implementaci té politiky. Prostřednictvím plánu SZP. Tak, to je z mé strany zatím vše. Máme ten nový model implementace, ten new delivery model. Máme daleko více flexibility. A komise pochopitelně se nebude stavět proti tomu, když najdeme více prostředků pro SZP obecně a pro Evropskou unii jako takovou nebudeme proti. Děkuji. Děkuji. Můj návrh pro pozměňovací návrhy je poledne čtvrtek 29 listopadu, 29. listopadu, takže v poledne 29. listopadu. Pane Rope, chtěl byste něco říct ještě s závěrem, prosím, stručně. Jo, já ačiū, nesistengsiu giliai kalbět. Krát děkuji. Já nebudu hovořit o detailech, tuto chvíli. Jsem rád, že ta diskuze byla tak živá. Děkuji za podněty a připomínky. V mnoha bodech jsme zajedno a tam, kde jsou eh, rozdíly, tak na to budeme pracovat. Děkuji také komisi za její stanovisko. Myslím si, že se nám podaří zajistit kompromisy i u těch obtížných otázek a několik konkrétních otázek. Co se týče strategických plánů, tak tady je určité znepokojení, protože ten víceletý finanční rámec musí mít určité pojistky ohledně toho, že se tyto plány budou zohledňovat. A samozřejmě, že komise by si určitě nepřála, aby členské státy interpretovaly různě tyto plány, protože to by vedlo k zvýšení ještě těchto rozdílů. Na to musíme dávat pozor. A teď, co se týče konvergence. Já myslím, že mm, si musíme uvědomit, že země jsou už celou řadu let eh, v Evropské unii a není možné eh, prostě připustit, že nedochází k zbližování, to znamená, že se nedosáhne průměru. To znamená, že některým zemím se musí něco vzít, aby se dalo těm ostatním. Já myslím, že jsou tady také další možnosti, to znamená dodatečné financování, aby se tyto otázky vyřešily z hlediska konvergence. Teď venkovské oblasti, jak je oživit nebo udržet život na venkově. Tady nemůžeme zase vymýšlet eh, kolo, které už bylo vynalezeno, ale je správné si uvědomit, že tam, kde lidé se dají dohromady, tak ty si zasluhují pomoc, podporu to znamená, musí se tam eh, zpracovávat suroviny, musí se podpořit také lesnictví a tomu odpovídající průmysl. To znamená, eh, na místě se musíme snažit, aby lidé mohli také nakupovat tyto výrobky dobré kvality, to znamená dobré produkty. Musíme tedy se eh, zajistit, aby tady byly zajištěny také eh, školy, eh, blízkost zdravotní péče a tak dále. Možná, že některé země podporují jiné typy rodin, jiné typy skupin, například rodiny, které mají hodně dětí dále podporují mm, obchody, které existují v těch vesnicích, takže ty akcenty mohou být různé, ale tato opatření obecně jsou velmi důležitá. Eh, to znamená, že nebudeme podporovat jenom zemědělství jako takové, ale eh, celou ekonomiku v těchto eh, oblastech. A samozřejmě by se to mělo podporovat i prostřednictvím politiky soudržnosti. To znamená, měli bychom tedy podporovat tuto ekonomickou aktivitu v těchto vesnicích. Takže děkuji vám nyní za všechny pozměňovací návrhy a jsem přesvědčen, že se nám podaří zlepšit tento dokument. Thank you very much. So the deadline will be... Děkuji. Lhuta bude čtvrtek 29. listopadu poledne. A nyní budeme pokračovat zemědělským sektorem návrh stanoviska týkající se toho dalšího dokumentu financování, řízení a monitorování eh, společné zemědělské politiky, což je další složka, za kterou zodpovídá zemědělský výbor. A my k tomu připravujeme stanoviska. A eh, eh, slovo má pan zpravodaj Bogovič. Děkuji. pokud je o strategické plány, tak nový návrh komise je skutečně revoluční. Ten návrh v podstatě představuje jednu z zásadních modifikací od samého zpočátku, aby se to modernizovalo, aby to bylo zajištěno i do budoucna, že to je, to je ta hlavní změna. Je to také konvergence, všechno je regulováno v Bruselu. A konvergence nyní postupuje k, k tomu, aby se monitoroval výkon. zaměřujeme se také na životní prostředí. To znamená, že členské státy mají také více subsidiarity a flexibility. A je možné samozřejmě tím vyplnit případné mezery. Takže souhlasím s tímto novým modelem. Takže je důležité, aby členské státy se stily více, pří, více zodpovědnosti, musíme monitorovat výkonnostní indikátory. A já vám o tom ještě řeknu více za chvilku. Takže více zjednodušení, méně správní zátěže. To je základní, základní poslání tohoto nového modelu. První, druhý pilíř jsou nyní zkombinovány do nového nařízení. Takže vypracováno více na národní úrovni. A já, já se takže zda toto zjednodušení je skutečně něco, co omezí a, a správní zátěž pro členské státy snad ano. Pokud jde o monitorování zemědělských hospodářství, tak rozhodně souhlasím, že by mělo být méně kontroly, méně auditu, ze strany platebních agentur a Bruselu. Proč nevyužívat satelitní síť, která byla vytvořena? To by byla lepší varianta. Ale víme, že je to ještě pár neznámých. A sami auditoři řekli, že možná ty strategické plány nejsou ještě úplně jasné. musíme také věnovat pozornost nařízení o CMO. Takže to je pod bodem 14, to, co musíme dělat. Musíme zvýšit konektivitu musíme samozřejmě zvýšit externí inter, interní konvergenci. A máme tu nastavený dobrý cíl. Víme, že jsou teď eh, na venkově některá hospodářství, která jsou skutečně eh, gigantická rozměru Titaniku. No, jsem jist, že ještě o tom budeme mít hodně diskuzí. Musíme každopádně najít jasné odpovědi. Včera jsme se o tom bavili na výboru Agri. Jinými slovy, nejde jen o ty vlastníky, ale jde skutečně o ty zemědělce, kteří tam provádí tu činnost. politiky samozřejmě vychází vstříc územní dimenzi, otázce migrace v rámci Evropské unie. Toto všechno by mělo být ve víceletém rámci. Vím, že dochází k omezování fondů hodně prostředků na Erasmus Horizont, ale musíme se ještě zaměřit na zemědělství a rozvoj venkova. A musíme um, zarazit tu depopulaci venkova. A také odliv lidí z chudých zemí do bohatých. Hmm. Co se týče subsidiarity, potřebujeme více zjednodušení. Členské státy se musí zhostit svých zodpovědností. A ne vždycky ukazovat prstem na Brusel. Členské státy mohou být více tvůrčí s tou zodpovědností, kterou dostali. My jsme velké zkušenosti politice soudržnosti, vím, že členské státy jsou velmi tvůrčí. Budeme muset vytvořit nové mechanismy. V rámci fondu pro rozvoj venkova, fondu soudržnosti, jakákoliv omezení mohou mít negativní dopady. Nemůžeme připustit spoždění v přímých platbách. A kromě toho chci zachovat dvoupilířovou kulturu, eh, tedy eh, architekturu SZP. E A ten systém funguje dobře, neměli bychom ho celý překopávat. Teď k ukazatelům. Tam máme tu ty výroční zprávy, vyučtování, další otázky. K těm pozměňovacím návrhům si myslím, že parlament by měl mít větší roli. Proto doporučuji aby všechny tato ustanovení byla regulována v aktech přenesené působnosti. I parlament by měl větší působnost, větší roli při implementaci. Víc delegovaných aktů, méně implementačních aktů. Jinak bude EZP rozředěna. Takže více delegovaných aktů. Kromě toho by komise při implementaci EZP eh, měla samozřejmě informovat parlament. A parlament by měl vidět, vnímat, co se děje v terénu a Případně bychom měli mít možnost navrhovat i různé změny, jak to bylo loni s omnibusem. ...2021 to není realistické, mělo by být dvouleté přechodné období. Musíme být, eh, samozřejmě, musím, musíme nastavit nové informační systémy. A to není zatím možné. Do roku 2021 budeme potřebovat každopádně minimálně dvouleté přechodné období. A pokud je o oznamovací povinnost, víme, že oznamovat tam může být velmi striktní, pokud tedy chcete, abychom připravili kvalitní zprávy, tak ty některé derogace, které tam jsou, týkající se vyšší moci a tak dále, dluhu, příjemce nebo dlouhodobé neschopnosti pracovní. Někdy nějaká nehoda nebo přírodní pohroma může být považována za zásah vyšší moci. To musím rozhodně vzít potaz, když definujeme určité výjimky. Princip proporcionality to je také důležité. 7 milionů příjemců. To není to tež jako těch 100 v případě fondu soudržnosti. Myslím, že bychom neměli měnit celý ten systém podstatě jsem to převzal celé z horizontálního nařízení. A prosím, nepřetěžujte malé příjemce přílišnou byrokracií. Děkuji. Zagotovo velikou potích. Těším se na rozpravu a na pozměňovací návrhy. Děkuji, to bylo opravdu obsáhlé stanovisko k celému systému zemědělské politiky. Teď dám slovo stínovým zpravodajům. Paní Garcia Pérez, prosím o stručnost. Soustřeďme se na toto téma. Určitě já kompenzuji eh, té dlouhé příspěvky tím svým krátkým, protože chci tady jenom nadnést dvě otázky k tomuto nařízení. Za prvé, otázka, kterou považuji za důležitou, a sice je třeba znovu obnovit kompenzační mechanismus eh, pro případy eh, vybírání eh, neoprávněně vyplacených pladeb. Tak, aby v příštím roce se to mohlo kompenzovat v případě, že zemědělec dostal více nebo méně, než kolik měl dostat, nesmíme s tou korekcí čekat několik let. Myslím si, že to je celkem jednoduché a že tento mechanismus kompenzací bychom tam tedy měli určitě zavést. A pokud jde o další otázku, otázka reformy, strategické plány a tak dále, V některých zemích na základě územní otázky bude více než jeden eh, certifikační orgán. A v takových případech je třeba, aby bylo možné uznat, že je jeden orgán, který koordinuje ty ostatní. Myslím tím, když jsou certifikační orgány v každém regionu, tak je třeba, aby byl jeden, který bude koordinovat ty ostatní. To je vše, děkuji. Děkuji. Pan Rope, prosím o stručnost. budeme ještě dále diskutovat o zemědělské politice, ale prosím o stručnost. Gerai, pirmininkė, labai ačiū, labai ačiū. E, děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegovi za toto stanovisko. Mnoze, mnohé mi mluví z duše. A pokud bych měl nějaké dodatečné body, také předám písemně. Děkuji. Tak to bylo opravdu stručné, děkuji mnohokrát. Ještě někdo od kolegů se chce vyjádřit? Ne? Tak v tom případě můžu dát slovo paní Borchman z Evropské komise. Můžete se prosím vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně. Velice zajímavé bylo vyslechnout si, jak eh, tento výbor se zajímá také o zemědělské záležitosti. Děkuji za to. Pokud jde o horizontální nařízení, tady bych se omezila na eh, několik komentářů, které měl zpravodaj ve svých pozměňovacích návrzích a také paní Garcia Perez o tom hovořila. Nejprve bych se chtěla zmínit o přechodných eh, uspořádáních. Víte, že v roce 2021, že, bo říkali jste, že do roku 2021 by byl příliš brzy. Komise eh, vždy měla nějaká, nějaká, nějaké přechodné uspořádání, projednávalo se to s členskými státy a můžete si být jistě, že zajistíme, aby to bylo tedy zavedeno včas. Pokud jde o přímé platby, ty normálně se vyplácejí rok po roce, a tam tedy neočekáváme žádné prodlevy. Pokud jde o rozvoj venkova, tak samozřejmě je důležité, eh, aby bylo připraveno nové programovací období, protože některé členy, členské státy vyčerpají své financování v rámci stávajícího eh, období, protože u Fondu regionálního rozvoje Eh, to je trochu jinak. Některé eh, státy už nebudou mít peníze a budou potřebovat nové prostředky. To je třeba zohlednit eh, i při mm, koncepci těch přechodných období. Potom zpravodaj také zmiňuje, že bychom měli mít více podrobností v aktech přenesené pravomoci. Komise ví, že rada chce prováděcí akty, parlament chce akty v přenesené pravomoci. Eh, komise se snaží eh, omezit eh, počet těchto aktů obecně asi na polovinu oproti stávajícímu nařízení. A snažíme se jít tedy střední cestou mezi požadavky rady a parlamentu. Ale určitě se to bude diskutovat během jednání. Potom také zpravodaj zmínil, že členské státy budou potřebovat nové výpočetní systémy. My se snažíme vycházet z toho, co už existuje v členských státech. To znamená, budeme pokračovat s další, se současnými orgány, ty ukazatele, které eh, máme, tak ty už mají platební agentury ve svých výpočetních systémech, budou je moci využít. Snažíme se skutečně stavět na tom, co už funguje to též platí pro kontroly. E, navrhli jsme, že členské státy by měly mít monitorovací systém, aby mohly používat nové technologie pro kontroly, které budou provádět přímo na místě. Ale komise neříká přesně, kolik kontrol na místě musí provádět, protože, jak jste správně říkal, to je nový model založený spíše na výkonnosti než na sledování dodržování pravidel a bude to tedy na členských státech ale komise jim poskytne podporu. A konečně ještě 15. únor. Důvod, proč jsme navrhli 15. únor, je takový, že to je ve finančním nařízení. To znamená, aby komise mohla dostat absolutorium od parlamentu a rady, tak komise musí sama také předložit zprávu na jaře každého roku a Porto potřebuje podklady od členských států do 15. února. Tak to je dohodnuto a je to i v novém finančním eh, nařízení, které vstoupilo v platnost 2. srpna tohoto roku. A 15. únor je tedy datem, kdy členské eh, státy budou muset poslat eh, zprávy komisi o, bude to účetní závěrka, způsobilé výdaje a to všechno eh, bude muset být tedy v tomto datu 15. února. Vím, že některé členské státy říkají, že to bude náročné, ale zároveň finanční období končí 15. října. A není to tedy, že by eh, účtovali do prosince a pak to museli do půlky února zpracovat. Je to datum, které by nemělo být problematické. Pro paní Garcia Perez bych ještě řekla, pokud jde o ten mechanismus, je možné tento mechanismus eh, takzvaný offsetting využívat. My jsme řekli, že tam nebudou eh, nějaká podrobná pravidla, protože se to týká eh, vztahu mezi příjemci a státem a to tež pro pokud jde o koordinaci certifikačních orgánů, je možné mít takovéhoto koordinátora, ale není to v požadavcích eh, komise. Děkuji. Děkuji. Tak to bylo důležité vysvětlení. Pane Bogoviči, máte slovo na dvě minutky nebo jednu minutu? Ne? Eno minuto bo dovolj, ker sem bil preizčrpen. Myslím, že jedna minuta mi postačí. Chtěl bych poděkovat komisi za vysvětlení. Pokud jde o výkazy, budeme o tom ještě dále diskutovat, ale těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji, děkuji, takže já už jenom připomenu, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je v poledne čtvrtek 29. listopadu. 29. listopadu v poledne. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A teď eh, další bod. To je naše eh, stanovisko výboru REGI k návrhu nařízení Evropského a parlamentu a rady, kterým se mění nařízení EU 1316 lomeno 2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie. My máme svého zpravodaje pana Johna Howarta. Příslušným výborem je výbor TRAN. Mají hlasovat 10. ledna. Musíme to tedy trochu urychlit. pokud to chceme mít včas eh, na výboru TRAN. Chtěli bychom hlasovat k tomuto tématu 13. prosince. Budeme mít tedy kratší lůtu pro pozměňovací návrhy, ale slovo má pan Howard. Děkuji, paní předsedkyně. Je to poměrně okrajová úprava eh, právních předpisů a doufejme, že to nebudeme muset někdy použít. Potenciální eh, odchod eh, Spojené království bez dohody o odchodu eh, by totiž vyvolal velkou díru ve velikosti Británie v tom koridoru Severní moře, Středozemní moře sítě TENT. E Komplikací je, že tam není eh, žádná jiná logická cesta na spojení eh, bodů koridoru toho, čo, čemu já stále říkám, tedy evropský eh, kontinent a ostrov Irsko. Předmětem návrhu komise tedy je určit itinerář pro lodě v rámci této sítě, a komise tedy navrhuje přístavy Rotterdam, Antwerpy a Zeebrugge, e, což by měly být tedy výchozí a příchozí body pro spojení e, evropské pevniny s Irskem, konkrétně s přístavy Dublin a Cork. Na první pohled to vypadá trochu zvláštně, ale musíte mít na paměti, že a přístav Lhávr a přístav Roskov, které jsou teoreticky blíže, nejsou považovány za příhodné přístavy a Lhávr je v jiném koridoru. A toto určení samozřejmě selský rozum vám napoví, že eh, nemůže tolik eh, ovlivnit eh, pohyb dopravy, protože spíše se to pak ukáže eh, potřebami trhu. Ale je třeba mít na paměti, že v případě toho, že nebude žádná dohoda uzavřena, tak koridor Calais Dover Dunkirk bude mít už tak dost problémů, aby se tedy tam přesměrovávaly lodní cesty. Budou asi vznikat prodlevy v oblasti Kale a Dunkerque, spoždění eh, budou eh, asi dosti eh, výrazná, protože tam nejsou zkušenosti například s celními Ehm, kontrolami na té trase Calais-Dour a nikdo vlastně neví, jak to bude vypadat a raději bychom se tomu měli vyhnout. Podobně v případě, že nebude uzavřena dohoda, tak ten koridor u samotného Irska nebude moci být směrován do severního Irska, bude se muset zastavit na hranicích Spojeného království. A pokud bude nějaké přechodné období a dohoda o mm, odchodu, tak e, tam zatím ta, ta cesta bude fungovat. Tato legislativa také nepostihuje situaci po roce 2020 a to ten současně plánovaný konec přechodného období, ale nevíme, jak nakonec to přechodné období bude dlouhé po roce 2020 to by už měla eh, pokrývat eh, nový právní předpis o CEF a pak bude třeba znovu zvážit povahu spojení z Irska, severního Irska do Evropy. Bude třeba zvážit eh, i koncepci koridorů v tomto kontextu a to tedy si zaslouží zmínku i v našem stano, eh, stanovisku. Děkuji, že jste mě vyslechli. Děkuji mnohokrát. Děkuji za ten anglický smysl pro humor, který jste použil při prezentaci tohoto stanoviska. Ale chce se někdo vyjádřit jménem pana Valkarsela Sisa? Ten tady bohužel není, nevidím tady ani ostatní stínové zpravodaje. Možná to hlasování bylo příliš dlouhé. Mohu požádat komisi, zda chcete něco dodat. Mohu dodat ještě jeden bod. Já jsem mluvil o Dunkerque a Kale. Ty budou nadále určeny jako přístavy v koridoru, ale budou to výchozí přístavy. Není tady žádná změna eh, jejich statusu, to jsem chtěl upřesnit. Děkuji za tento komentář. Zástupce Evropské komise, pan Colson, má slovo, prosím. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemám moc co dodat k souhrnu. Vašeho zpravodaje byl úplný a přesný. V tomto případě nám jde o to, abychom vyřešili eh, narušení eh, té návaznosti v případě, že nebude uzavřena dohoda. My doufáme, že tento právní eh, předpis nikdy nevstoupí v platnost. V případě, že by vstoupil, tak komise chtěla jakoby přemostit tuto díru mezi Irskem a kontinentem tím, že eh, určí tři přístavy, v nichž je největší provoz eh, s Irskem, alespoň zatím. To je vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Všechno je jasné. Doufám, že budete mít možnost se sejít se stínovými zpravodaji na tom textu. A lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů bude 26. listopad 17 hodin, protože nás tlačí čas na datum hlasování na výboru TRAN. To znamená pět odpoledne 26. listopadu. To je doba, do kdy můžete předkládat pozměňovací návrhy. Teď se dostáváme dále v programu schválení rozhodnutí koordinátorů. Členové výboru Regi dostali rozhodnutí koordinátorů, která byla přijata na jejich včerejším zasedání. Můžeme schválit tato rozhodnutí, pane Van Ano, já k tomu těžko mohu něco říkat, protože jsem tady včera nebyl, ale uh, Myslím, že zápis je správný, ale máme jeden komentář, připomínku, už jsme to i posílali, já to teď přečtu. Je to poznámka ze strany EPP. Byl tam text k bodu 2, Interreg 3. prosince 21. 22. ledna má být hlasování a EPP říká, že zpravodaj pro Interreg Pascal Arimo Eh, rozhodně navrhuje, aby se hlasovalo 3. prosince. To tedy já tady přednáším a pokud to tam někde můžete doplnit, tak to bude úžasné. Děkuji. To je moc hezký komentář. Děkujeme, zapracujeme to do eh, zápisu. A myslím, že ten náš časový postup v souvislosti s víceletým finančním rámcem je dobrý. Něco do různého? Nikoliv. Děkuji mnohokrát. Příští schůze se bude konat 3. prosince odpoledne od 3 hodin. Dovolte, abych poděkovala tlumočníkům za jejich práci a podporu a tím ukončuji jednání výboru Regina. Sledanou.